vyvést. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, za pár vteřin začínáme. Okay, so let me open takže já zahajuji společné zasedání výboru eh, BAČ a výboru EKON. Toto zasedání začíná dnes, bude pokračovat zítra v 11. Nejprve přijetí pořadu jednání. Vidím, že můžeme schválit. Nemáme žádná oznámení předsedy a tak můžeme jít přímo na první bod, kterým je zřízení Evropského měnového fondu. Spravodajem je pan Pedro Silva Pereira z SD Econ a Vladimír Maňka z SD Bač. A nyní dám slovo kolegovi z výboru Bač, který bude předsedat debatě zpravodajů a stínových zpravodajů. Děkuji vám moc krát, já velice rád přebírám předsednictví a vedení diskuze. Máme čas do 19.00, takže eh, necelých 45 minut máme k dispozici, takže bychom měli rychle začít. A slovo má jí nejprve oba spoluspravodajové. Na mém seznamu je první Pedro Silva Pereira napsaný. Takže, milý Pedro, prosím, máš slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve mi dovolte poděkovat svému spoluspravodaji Vladimíru Maňkovi za velice dobrou spolupráci na přípravě tohoto, této, tohoto návrhu zprávy o reformě Evropského mechanismu stability, tedy o takzvaném Evropském měnovém fondu. Jak víte, tak Myšlenka na vytvoření Evropského měnového fondu eh, není nová, už se o ní poměrně důkladně diskutovalo v uplynulých letech, a to v rámci reformy hospodářské a měnové unie. Nedávný návrh, který předložila komise v prosinci 2017 o zřízení Evropského měnového fondu, bychom měli přivítat, podle mého názoru, jelikož jde o důležitý příspěvek do této diskuze. A je třeba načerpat ponaučení z finanční krize a posílit eurozónu vytvořením stabilního nástroje, který by mohl podporovat členské státy v případě potřeby, abychom tak zajistili stabilitu našich ekonomik v případě Eh, asymetrických či symetrických šoků v budoucnosti. Samozřejmě, a v návrhu zprávy se to jasně píše, vytvoření eh, Evropského nástroje pro finanční stabilitu a později Evropského mechanismu stability představovali navzdory určité kontroverzi dané mezivládní povahou důležitý krok směrem k vytvoření evropského mechanismu řízení krizí a poskytování finanční pomoci členským státům. Nyní tedy nastal čas, abychom diskutovali o reformě ESM a domníváme se, že Evropský parlament by měl také přispět do této diskuze. Návrh zprávy, který dnes předkládáme, je ambiciózní, ale zároveň pragmatický. Zohledňuje stávající politickou situaci, ale přitom nezapomíná na naši dlouhodobou vizi. Proto náš návrh na reformu ESM se opírá o dvojí přístup, dva kroky. Jednak zásadní pokrok v krátkodobém horizontu ale kromě toho stanovení priorit eh, pro střednědobý a dlouhodobý horizont. K tomu bych chtěl říci, že eh, Evropský parlament by měl stvrdit, že je zapotřebí eh, za, začlenit tuto instituci do budoucího komunitárního práva. Kromě toho je třeba zajistit, aby měnové funkce byly výlučnou kompetencí Evropské centrální banky a náš návrh zprávy navrhuje proto změnu názvu této instituce a místo Evropského měnového fondu navrhujeme název Evropský fond stability. Domníváme se, že toto označení by bylo přesnější a vyhnuli bychom se tak nedorozuměním, pokud jde o dělbu kompetencí a Stvrdili bychom tak, že měnová politika zůstává v kompetenci Evropské centrální banky. Za druhé eh, požadujeme vytvoření backstopu pro Single Resolution Fund, čímž by se posílila eh, bankovní unie. Přičemž nesmíme zapomínat na nutnost co nejdříve dokončit evropský systém zajištění vkladů, který je také součástí agendy bankovní unie. A domníváme se, že vytvoření eh, SRF by mělo být hotové co nejdříve. A konečně je třeba, aby se z ESM nestal orgán, který zachraňuje pouze banky. My se držíme té linie, že hlavním úkolem této instituce by měla být i nadále podpora členským státům, které podporu potřebují, a to v případě eh, silných ekonomických šoků. Konstatujeme také, že by nemělo docházet k nějakému nahrazování nebo duplikaci nebo překryvům pravomocí eh, tohoto orgánu a fiskálního dohledu, který už nyní vykonává Evropská komise. A konečně, pane předsedo, se domníváme, že z krátkodobého hlediska je tu prostor pro zavedení zlepši- určitých zlepšení pokud jde o vztah mezi Evropským mechanismem stability a Evropským parlamentem. Je tu prostor pro zlepšení demokratické legitimity. Navrhujeme tedy vytvoření memoranda o spolupráci mezi parlamentem a ESM, a to v rámci prohlubování spolupráce mezi institucemi pro ekonomické řízení v eurozóně. To jsou tedy naše návrhy. A nyní se těšíme na debatu s kolegy. A doufáme, že parlament pozitivním způsobem přispěje do této důležité diskuze o Evropské hospodářské a měnové unii. Děkuji. Děkuji moc krát. Nyní má slovo eh, zpravodaj za rozpočtový výbor, pan kolega Manika, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat Pedrovi Silva Pereira za skvělou spolupráci. On řekl prakticky vše, proto já se vyjádřím stručněji. V mé zemi na Slovensku kvůli Evropskému fondu pro stabilitu padla vláda. Tehdy se hlasovalo Eh, že máme podpořit tedy eh, Řecko, stabilitu, euro. A kdybychom nevytvořili tento mechanismus na mezivládní úrovni, měli bychom všichni problémy a naše ekonomiky by výrazně utrpěly. Ukázalo se, že stabilní eurozóna je důležitá nejenom pro své členy, ale pro celou Evropskou unii, i pro nečleny. A z toho plyne velké poučení. Není dobré když všichni, každý bojuje jen sám za sebe. To totiž poškodí nejenom toho, kdo se chová egoisticky, ale poškodí to i ostatní. A kromě toho, takové egoistické chování podporuje i populismus a xenofobii. A my bychom měli naopak upřednostňovat solidaritu, jednotu a užší spolupráci v Evropě. K tomu, co vytváříme, bychom měli říci ještě z rozpočtového hlediska toto i kapitál dnešního Evropského stabilizačního mechanismu upisují členské státy eurozóny. A rozpočet Unie nebude ani u toho nového fondu zodpovídat za výdaje či ztráty tohoto fondu, stejně jako je tomu dnes. Tento fond bude mít samofinancovaný rozpočet a proto i proces toho, kdy a jak proměníme Evropský stabilizační fond na Evropský měnový fond, nezávisí na schvalování rozpočtu Evropské unie. Když se podíváme na postoj auditora, tak oni se mi říkají, že stávající mezivládní řešení by se mělo vzít v úvahu jen ve výjimečných přechodných případech. Měli bychom přejít k celoevropskému řešení. To znamená, i účetní dvůr podporuje tyto návrhy a kroky. A já jsem také zmiňoval, že dosavadní mechanismus i ten, který navrhujeme, nejsou eh, financovány přímo z rozpočtu Evropské unie. A bude-li jejich financování nadále zabezpečeno členskými státy, což se předpokládá, tak se nevztahují na ustanovení eh, o nařízení o rozpočtových pravidlech, což je o zodpovědnosti auditu a finančního výkaznictví. Tyto prvky bude nutno včlenit do zakládacího aktu tohoto orgánu. Domnívám se, že to je na úvod dost a rád si vyslechnu další připomínky a těším se na spolupráci s kolegy. Děkuji. Ähm, Děkuji vám. A nyní bych rád dal slovo stínovým zpravodajům. Nejprve je to za Evropskou lidovou stranu, za výbor Ekon, kolega van den Kendelare a poté Siegfried Murešan za rozpočtový výbor. Pokud to bude možné, tak bych uvítal, kdybyste dodrželi řečnický čas dvou minut. Děkuji. Takže musíme odrazit, odrazovat spekulátory, kteří mohou často cílit na finanční trhy. A právě proto vedeme diskuzi v rámci Evropského parlamentu. Je tu celá řada věcí, která by se měla posílit. Pro e, naši stranu je důležité, aby se předcházelo krizím, to znamená preventivní řešení dále, aby se podporovaly nezbytné strukturální reformy. A kromě toho musíme zdůraznit, že když se počítá s finanční pomocí, tak to musí být naváženo na určité striktní politické podmínky. Dále dodržení paktu stability a, a růstu, to je důležité pro členské státy, aby existovala dostatečná fiskální marže nevidím tady právě ten odkaz na pak stability a růstu a ten bych si tu přál vidět. Jeden z důležitých důvodů, proč máme z mechanismu udělat fond, je, abychom posílili kontrolu, dohled. A tohle se musí změnit, mimo jiné ve vztahu k nám, k Evropskému parlamentu, ale i na úrovni eh, státních parlamentů ta je to ústavní otázka ústavního pořádku v některých členských státech. Národní parlamenty musí mít možnost podpořit opatření tohoto fondu. A dále je nezbytné, aby ředitel tohoto fondu byl zvolen eh, nebo vybrán eh, Evropským parlamentem a aby se mu zodpovídal. A pak je tu otázka kompetencí a kdo to zaplatí. To jsou samozřejmě citlivá témata, o kterých se budeme i nadále bavit. Děkuji. Nyní má slovo eh, zpravodaj EPP eh, e za výbor Bač Secret Murešan. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát oběma spoluspravodajům k této zprávě, kterou považuji za velmi vyváženou, která zohledňuje různá stanoviska, různé názory, které k této důležité složce existují. Dovolte několik prvků z mé strany. Je důležité, aby eh, MF měl dostatečné prostředky, protože jeho veškerá důvěryhodnost spoléhá na tom, aby měla k dispozici, tak říkajíc, tu munici, takže to musíme jasným způsobem vyjasně definovat, aby to bylo jasné i všem účastníkům trhu. Musí být jasné, že to je také nástroj pro mimořádné situace. Tak můžeme řešit mimořádné situace na úrovni EMF, na evropské úrovni. To je samozřejmě velice je důležité, abychom investovali nejenom do eh, krizového řešení, ale i do prevence. Proto podporujeme vyvážené rozpočty, strukturální reformy, abychom předcházeli krizím. Protože to, že Eh, zavádíme tento měnový fond, to pak může být něco podobného, jako když mi někdo řekne, že za rohem eh, mé, kde bydlím, bude nemocnice, takže teď už eh, se nemusím o sebe starat, protože když budu nemocný, tak si prostě zajdu vedle k sousedům do nemocnice. Ne, tak to není. Naopak musím dbát o svoji životosprávu a chodit do fitness centra, abych neonemocněl, i když tam mám tu nemocnici za rohem. A účinnost, transparentnost, demokratická odpovědnost vůči Evropskému parlamentu, to jsou také důležité věci. Musíme vyjasnit také roli a zapojení národních parlamentů. I s ohledem na některá ústavní omezení, která v některých členských státech jsou. A musíme se rovněž bavit o účasti eh, zemí z mimo eurozóny, musíme eh, mít na srdci jednotu Evropské unie a vyslat signál zemím mimo eurozónu, eh, že eh, neměli bychom jim vysílat signál, že se nemohou účastnit, protože to by jen vytvářelo další dělicí čáry. Takže já podporuji nějaké řešení i pro země mm, nad rámec eurozóny. A samozřejmě budu za svoji skupinu pracovat rád s oběma spoluspravodaji. Děkuji. Dank. <clears throat> Děkuji vám. Nyní má slovo stínový zpravodaj za EKR eh, kolega Kelmu. Děkuji vám, pane předsedo. Já uznávám, že oba, stínoví spravodaj, oba spoluspravodajové pracovali velice pilně, ale tím bych chtěl přijít přímo k jádru věci. Evropský měnový fond eh, je eh, naprosto zbytečný, jestliže je euro úspěšné, eh, což neustále všichni říkají. Kdykoliv řeknu, že euro selhalo, tak ostatní říkají, že euro je úspěšné. Tak k čemu potřebujeme všechny tyto nástroje? Už deset let zažíváme politiku záchrany eura a k tomu ještě budeme muset přičíst další roky. A já při nejlepší vůli nechápu, jaký to má všechno smysl. Jestli chcete stabilizovat euro, tak to jde velice jednoduše. Prosím, postarejte se o to, aby byla dodržována maastrichtská kritéria. To by byla stabilizace. Když to chceme ale když chceme zastírat, že existují nějaká rizika, tak například na úkor na úkor Německa ten, tyto programy získaly skoro půl miliardy eura bez jakéhokoliv krytí a Evropská centrální banka už roky provozuje politiku nulových úvěrů, nulových úroků a nákupu státních dluhopisů a k ničemu to neposloužilo. A to proč? Protože euro má jednu zásadní vadu. Bohužel se nehodí pro všechny země, které jsou členy eurozóny. A když předpokládám, že údajně eh, má přivést má přivodit záchranu několik málo miliard euro, tak to asi zkrátka přesahuje horizonty mého chápání. Děkuji a nyní eh, za liberály pan Klinc, prosím. Děkuji vám. Eh, já jsem vyslechl jenom část řeči svého předřečníka. A e, já to nevnímám vůbec tak kriticky. Já vím velice dobře, že e, euro není optimální měna, to není žádné nové zjištění. Několik problémů s ním máme, ale přesto si myslím, že ten přístup Evropského stabilizačního mechanismu, respektive přeměnit ho v Evropský měnový fond, to je přístup, který je v, e, v zásadě v pořádku Momentálně tedy máme eh, Evropský stabilizační mechanismus. Je otázka, jak se to má jmenovat v budoucnu. protože to bude muset ještě eh, projít několika fázemi, než to bude mezinárodně uznáno, ale to je jiná záležitost. Já osobně lituji toho, že navzdory předchozím slibům ten nový ESM nebo EMF, nebo to je jedno, bude přece jenom i dál mezivládní a nebude převeden do komunitárního práva. Ale to bylo slíbeno, když byl založen ESM. A e, já musím říci, že jsem tomu slibu věřil a proto jsem nyní zklamaný. E, bylo by to dobré znamení, kterým by se ukázalo, že tento fond eh, podléhá eh, unijnímu právu a tím pádem vlastně Evropskému parlamentu. To neznamená, že eh, by nějak bylo ohroženo právo veta, eh, které je z ústavních důvodů dáno některým parlamentům, například eh, Bundestagu. To se dá kombinovat a to by bylo v pořádku. Eh, kromě toho, podle, kdyby to bylo podle unijního práva, tak by byl EMF nezávislý. Měl by být tak nezávislý jako Evropská centrální banka. A potom by byl zcela oproštěn od vlivu nějakých vnitrostátních tlaků nebo úvah nebo nebo podobných faktorů a mohl by svobodně definovat záchranné programy. A e, je také zásadní, má-li plnit svou funkci, aby se jednalo v těch intencích, že pomoc ano, ale pouze výměnou za solidní opatření. Solidarita ano, ale jenom výměnou za solidnost. Při porušování eh, daných podmínek musí mít měnový fond i možnost ukládat sankce. A to by nemělo spadat do rozhodovací kompetence komise, eh, protože už několikrát jsme zažili, že komise dělá problémy a drahoty v případě určitých sankčních opatření a nechce se jí je uplatnit. Důležité je, abychom jasně objasnili, že tu nejde o to, abychom bez jakéhokoliv krytí eh, dávali peníze daňových poplatníků na záchranu nějakých členských států, kteří se ocitnou v potížích. Eh, takže ta klauzule no bailout by měla dále platit eh, a už budu končit. Pokud je nějaká země v problémech, tak nejprve e, musí být zajištěna účast věřitelů a poté teprve můžou být použity peníze daňových poblatníků. A v této souvislosti je zásadní také to, aby nebyly státní dluhopisy tak privilegované jako dosud. E, to by vedlo k tomu, že banky by k tomu přistupovali mnohem e, opatrněji, k tomu zda je přijmou do svého portfolia nebo ne. A znamenalo by to také, že státy by si uchovaly solidní ekonomiku, protože pouze tak by mohli předpokládat, že e, mohou svůj provoz financovat. E, vy jste neměl příležitost být na začátku debaty, takže jste nevěděl, že máte dodržet dvě minuty. Já jsem s vámi byl velice trpělivý s liberálními kolegy. A vy jste tedy využil toho, že tu nevidím dalšího stínového zpravodaje z vaší frakce. Takže mohu dát slovo dalším kolegům. To je ale pouze paní kolegyně Beres. Ano, děkuji. Je to vidět z té výměny názorů. Znovu jsme v debatě, která je velice rozdělená. Názory jsou rozdělené. Každý trvá na svém, na svých argumentech, které jsou v konečném důsledku dost ideologické a které neberou v potaz některé skutečnosti. To poučení, které jsme vyvodili z krize, to, to co nás vlastně donutilo vytvořit ten mechanismus stability. A ignorují také další věci, například získané zkušenosti z evropského mechanismu pro stabilitu. Já chci jenom připomenout, že pozice tohoto parlamentu vždy byla, že musíme tento mechanismus stability integrovat do jaksi komunitárního rámce. To jsme učinili v mnoha různých rezolucích. A teď, když je to na stole, tak se nemůžeme tohoto cíle jen tak zbavit. Pak je tu změna jména, to mi přijde strategické. Pan Draghi řekl, do jaké míry je pro jeho instituci důležité, aby nedocházelo ke, ke zmatení ohledně toho, kdo má měnovou pravomoc v Evropské unii. A tady máme jméno, které je tu navrženo, které je důležitým prvkem. To, jak by mohl být zapojen Evropský parlament. Já jsem pro instituční architekturu, která by nebyla příliš komplikovaná. Máme Evropskou komisi, ta má monopol iniciativy a je příslušná také ke sledování rozpočtové pozice členských států. To by mělo být to hlavní, čím se řídíme. A když čekáme integraci do komunitární metody tohoto mechanismu a chceme zlepšit eh, rámec dialogu mezi tímto parlamentem a to je v pořádku. Ale pozor, musí zatím být skutečná legitimita instituční, protože samozřejmě je tu určitá autonomie instituční. A pokud jde o funkce, tak ten potenciál, který představuje evropský eh, mechanismus, to znamená, že by měl určitou funkci i ve vztahu k tomu eh, fondu, v tom rezolučnímu fondu a vůbec, že bys měl různé ještě doplňkové funkce v, v rámci hospodářské a měnové unie. A pak tedy ještě k situaci těch zemí, které nejsou v eurozóně. Já si myslím, že v určitý moment si musí všichni eh, uvědomit, jaká je jejich odpovědnost a zhostit se jí. Nečlenské státy eurozóny by měly využít Brexitu k tomu, aby řekli kdy, jasně, kdy chtějí vstoupit do eurozóny. Nikdy se to o tom nemluví, nikdy se to neříká a objevuje se to v mnoha našich eh, debatách. Třeba my země eurozóny a země, které nejsou v eurozóně, po Brexitu bychom měli se snažit patřit do stejné měnové zóny. Jistě, že jsou tu určité problémy s tím přistoupením a tak dále, ale je jasné, abychom eh, nevyužívali jenom rozpočtu, ale také společné měny. Děkuji, nyní dávám slovo komisi, aby se vyjádřila, pokud si to přeje. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu mluvit anglicky, jestli můžu. Děkujeme za to, že jste podpořili náš návrh, tak jak to tady zaznělo v této diskuzi a je to i ve vašem návrhu zprávy. I náš návrh ukazuje, že si myslíme, že ESM má své opodstatnění a svou velice důležitou roli v rámci krizového řízení v eurozóně a proto si myslíme, že je na čase zaintegrovat tento velice důležitý mezivládní orgán do komunitárního rámce. A proto jsme také přišli s tímto návrhem. Bereme na vědomí vaše poznámky, abychom přistoupili k věci dostatečně pragmaticky a abychom šli tou cestou postupného předkládání návrhu na vytvoření dočasného systému, dokud nedojde k plné transpozici do evropského rámce. Pokud jde o navržená opatření, tak zde bych chtěl upozornit váš výbor a celý Evropský parlament na dokument, který byl nedávno publikován SM a komisí a ve kterém je společný postoj ohledně toho, jak by bylo možné posílit roli ESM a jeho význam v kontextu eh, programové práce i mimo ní. Tento dokument je k dispozici na stránkách Komise i ESM. Hovoří se v něm o tom, že podporujeme eh, posílení rámce transparentnosti a odpovědnosti tohoto mezivládního orgánu. Je to plně v souladu s cíly, které jsme si stanovili, to v těch eh, vycházejících doporučeních a je to v souladu s doporučeními, která jsou i ve vaší zprávě. Takže tímto bych chtěl říci, že jsme plně pro to, abychom našli způsob, jak posílit transparentnost a odpovědnost ESM i v tom dočasném rámci, než dojde k jeho plné integraci do rámce komunitárního. Děkuji. Děkuji. A tím jsme u konce řečnického seznamu. Ještě máme čas na oba spoluspravodaje, pokud si přejí znovu vzít slovo. Pane Maňko? Pan Pereira, ano, děkuji. Já chci poděkovat eh, za všechna vaše vyjádření. Jsem velice rád, že návrh zprávy považujete za vyvážený a za dobré východisko pro další práci. Naším cílem bylo mm, pozitivně přispět k diskuzi o reformě ESM. Proto jsme navrhli ten postup ve dvou krocích s tím, že dlouhodobou vizí je zaintegrovat ESM do právního rámce společenství. Šlo nám ovšem také o to, abychom krátkodobě ESM zreformovali v souladu s doporučeními prosincového samitu a v souladu s tím, co očekáváme, že tento summit dále eh, rozhodne. Teď bych zdůraznil některé problémy, které jste zmínili i vy sami. Některé z těch problémů hm, prozatím neřešíme. Hovořili jste o mezivládní povaze ESM, to se v blízké budoucnosti nezmění. Naopak prvním krokem reformy je to, že se zachová ta mezivládní podoba mechanismu. Takže pokud jde o obavy ohledně zapojení vnitrostátních eh, parlamentů a dopady jejich právních rámců, to už je vlastně dopředu eh, vyřešeno, ošetřeno. Jiná situace pak nastane, až bude celý mechanismus zaintegrován do evropského právního rámce. Totež se týká těch eh, obav se podmíněnosti pokud jde o podporu členských států. Podle našeho návrhu zprávy je hlavním posláním budoucího Evropského fondu stability poskytovat finanční pomoc členským státům na základě dohodnutého programu řešení problému nebo ozdravného programu. Takže i o tom naše zpráva mluví. Dále bych chtěl podotknout, že nejdůležitější věcí, kterou bychom měli očekávat v nejbližší budoucnosti, je na jedné straně vytvoření té eh, finanční eh, pojistky, to je ten Evropský fond pro řešení problémů, dokončení Evropské bankovní unie a na druhé straně by se měly zlepšit vztahy mezi tím současným mechanismem stability a tím budoucím fondem stability. To je rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu a memorandum o spolupráci mezi oběma institucemi může být velice důležitým krokem ku předu, zlepší to odpovědnost a demokratickou legitimitu a bude to také v souladu a se snahou dále zlepšovat mezivládní spolupráci v oblasti ekonomického řízení. Děkuji, pane předsedo. Hemaka, Pan Maňka, prosím. Chci se poděkovat všetkým. Chci poděkovat všem kolegům za tuto diskuzi a za pozitivní názory. Samozřejmě, že zazněla i kritika, takže se k tomu krátce vyjádřím. Řekli jste, že euro není úspěšný příběh. Je třeba ovšem říci, že díky evropskému stabilizačnímu mechanismu je euro odolnější eh, vůči krizi než kdykoliv dříve. A také podpora eura ze stranu občanů je nyní v eurozóně nejvyšší od zavedení měny v roce 2002. Takže Evropa vychází z tohoto procesu silnější a odolnějších a po letech nízkého či nulového růstu se naše úsilí, které jsme soustředili na všech úrovních, se začíná skutečně vyplácet. Jinými slovy, to tedy je k té námitce ohledně úspěšnosti eura pak eh, jste řekli, že budeme nalévat miliardy eur, ale my žádné eura nikam nalévat nebudeme, ty peníze tam již jsou, my je v podstatě pouze překlopíme do Evropského měnového fondu. Využijeme stávajících prostředků a tento mechanismus sám pak bude posuzovat ve spolupráci s komisí, eh, to, zda je potřeba něco navyšovat, eh, další financování navyšovat či nikoliv. Takže pokud by k tomu mělo dojít, rozhodně o tom bude parlament informován. Dále podle smlouvy o EU nesmí nový fond duplikovat činnosti, které jsou ve výhradní kompetenci evropských institucí. To znamená, v případě monitorování a dohledu nad ekonomickými politikami tato kompetence zůstává komisi a bude jí nadále patřit. Z hlediska právního bude důležité, aby komise zastřešovala celkové hodnocení ekonomické situace v členských státech tak, aby se zabezpečila konzistentnost hodnocení i s evropským semestrem. To je důležité. Také děkuji za vaše připomínky, které se týkají mm, preventivních nástrojů. Určitě to je klíčová věc, abychom měli nástroje pro prevenci a také potřebujeme preventivní úvěrovou linku, preventivní finanční pomoc pro státy eurozóny, eh, které jsou v podstatě zdravé, plní eh, zásady paktu růstu a stability, mají přístup na, na trhy, nemají tedy nějaké problémy se solventností bank. Ale je třeba zajistit i úvěrovou linku pro ty státy eurozóny, které některá kritéria oprávněnosti nesplňují a proto tyto státy mohou dostat eh, úvěr jako Řecko, Portugalsko nebo Irsko či Španělsko nebo Kypr, ale zároveň budou muset přijmout nápravná opatření, která budou zaměřena na to, aby se jejich nedostatky vyřešily a aby se zabránilo potížím do budoucna, pokud jde o přístup těchto států k tržnímu financování. Děkuji. Děkuji. A teď tedy předávám předsednictví zpátky panu Niedermayerovi. Prosím. Děkuji, už nemám příliš co říci, takže lhuty pro pozměňovací návrhy 9. ledna v poledne, rozprava o pozměňovacích návrzích 29. Ne, eh, také 9. ledna, hlasování v Econ Badge 29. ledna a plenární zasedání v únoru. Společná schůze Econ Badge bude pokračovat zítra v 11 hodin a teď tedy končím zasedání a budeme pokračovat eh, s chůzí Econ Tax 3. Děkuji moc krát. Thank you.